Uh, uh, welcome to all of you. Vítám vás, milí kolegové, dámy a pánové. Připravte se teď prosím na hodinu a půl hlasování. Minimálně. Za to se bohužel uh, velice omlouvám. Omlouvám se. Je mi to líto. Ale jiná možnost není. Hlasovat musíme. I když to bude dnes dlouhé. Na začátek eh, provedeme testovací hlasování, kontrolní, takže vás prosím, vložte do zařízení hlasovací karty. A moje otázka zní, jste teď eh, nespokojení? Je vám líto, že se blíží dovolená? <laughs> Je vám to líto? Protože tady jste na výboru ITRE, jste je vám tedy určitě líto, že se blíží dovolená, takže teď hlasujte. Hlasování zahájeno. Oh, no, that was okay. okay. Uh, the vote is closed. Končím hlasování. Oh, here is everything. Uh, are you unhappy? Yes, you are. Je vám to líto? Ano, takže je vám to líto z toho důvodu, že se blíží dovolená. Ta odpověď se mi velmi líbí. Dobře, a teď? Přistoupíme k prvnímu návrhu. Je to návrh zprávy, která se eh, nazývá Strategie EU pro vytápění a chlazení. Zpravodajem je kolega Adam Gierek. Kompromis jedna, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Oh. Eh, návrh 1.1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 1.02. Kdo je pro, proti? Zdrželi se? Ověříme to. 1.02. I open the vote. I close the vote. Končím hlasování. Accepted. Přijato. 104, 104, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 105, pro, proti, zdrželi se, Ověříme to, prosím. I close the vote. Accept. Přijato. Kompromis jedna, kdo pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 117, kdo pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 118, kdo pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 103 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 106 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 120 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 125 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 127 pro, proti, zdrželi se, přijato. 1, 2, 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1, 2, 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 1, 2, 5, pro, proti, zdrželi se, přijato. 1, 4, 4, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 1, 4, 0 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 158 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 166 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 168, druhá část pro, proti, ověříme si to. 168, druhá část. I close the vote. Končím hlasování. Přijato. Celkem jasně. 173 pro, proti, zdrželi se, přijato. 174 pro, proti, zdrželi se, přijato. 176 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 179 pro, proti, zdrželi se, přijato. 182 pro, proti, zdrželi se, přijato. 183 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti zdrželi se přijato. 198 pro, proti zdrželi se přijato. 208 pro, eh, pardon, 201 proti, zdrželi se přijato. NV25 pro, proti, zdrželi se přijato. NV15 pro, proti, zdrželi se přijato. NV2 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 7. Pro, proti, zdrželi se přijato. 225. Pro, proti, zdrželi se přijato. 225. Pro, proti, zdrželi se přijato. 226. Pro, proti, zdrželi se e, přijato. 227. Pro, proti, zdrželi se přijato. 228. Pro, proti, zdrželi se přijato. 229. Pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 2, 4, 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 2, 4, 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 2, 4, 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2, 4, 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 2, 5, 2. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 261 pro, proti, zdrželi se, přijato. 262 pro, 262 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 258 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 263 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 264 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tentokrát. 265, 266, což jsou identické návrhy, budeme o nich hlasovat společně pro, proti, zdrželi se, přijato. 267 pro, proti, zdrželi se, přijato. 269 pro, proti, zdrželi se, přijato. 268 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, Přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 285 eh, pro, proti, zdrželi se, přijato. 286 eh, pro, proti, zdrželi se, přijato. 290 pro, proti, zdrželi se, přijato. NV 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. 291 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 293 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 294 pro, proti, měli bychom to ověřit. 294 ověřujeme. The result is... A výsledek je, končím hlasování. Přijato. Ne, pardon, zamítnuto, zamítnuto. 2, pro, proti. Také ověříme. Pravděpodobně přijato, ale ověříme. 2. Končím hlasování. Přijato. 6, pro, proti, zdrželi se, přijato. 8, pro, proti, zdrželi se, přijato. 299 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 300 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 301 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 302 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 303 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 304 pro, proti, zdrželi se, přijato. 305 pro, proti, zdrželi se, přijato. 306 pro, proti, ověříme. 306 ověřujeme. 306 ověřujeme. Moment. 306. I close the vote. Končím hlasování. Přijato. Je komplikované to tlumočit. Neměli byste mě poslouchat anglicky, asi by to bylo jednodušší. Dobře, zpomalím. Zpomalím, protože taková to žádost padla. Mám to tady písemně dokonce. Prosím, hovořte pomalej. Takže 306 eh, to bylo přijato. Malinko to zpomalím. 307 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 308 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 0 pro, proti, zdrželi se, přijato. Envy 13 pro, proti, ověříme to. Envy 30, pardon, 30, ověříme to. I close the vote. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 329 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 330 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 331 pro, proti, zdrželi se, přijato. Takže teď přejdeme ke 335 pro, proti, proti, kde proti, ještě jednou, ještě jednou. 3, 3, 5. 3, 3, 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 3, 3, 6 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 3, 3, 7 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 3, 3, 8 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 3, 3, 9 pro. Proti? Teď bychom to měli ověřit. 339 ověřujeme. 339. Zahajuji hlasování, končím hlasování a je to přijato. 341 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 342 pro, proti, ještě jednou, ověříme to. 342. I close the vote. Končím hlasování. Přijato. 3, 4, 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Přijato. 3, 4, 5 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. Tři pozměňovací návrhy společně 7, 8 a 9 pro. Proti? Ověříme to, prosím. I close the vote. Končím hlasování. Přijato. 3-5-0. Ne, pardon. Pardon, ještě kompromis 21. Kompromis 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 357. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 358. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 359 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 360 pro, proti, zdrželi se přijato. 361 pro, proti, měli bychom to ověřit. 361 ověřujeme. 361 ověřujeme, končím hlasování a návrh je zamítnut. 363 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 362 pro? Proti? Ověříme. 362 ověřujeme. I close the vote. Končím hlasování. Přijato. 364, ne. Omlo- Ano, ano, 364 pro, proti, zdrželi se, přijato. 366 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 368 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 369 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 370 pro, proti, zdrželi se, přijato. NV35 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 23a pro, proti, zdrželi se, přijato. 136 pro, proti, zdrželi se, přijato. 371 pro, proti, zdrželi se, přijato. 373 pro, proti, zdrželi se, přijato. 376 pro, proti, zdrželi se, přijato. 377 pro, proti, zdrželi se, přijato. 378 pro, e, proti, zdrželi se, přijato. 383 pro, proti, nejste nerozhodní, ještě jednou. 383 pro, proti, zdrželi se, přijato. 384 pro, proti, zdrželi se, přijato. 387 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 25a pro, proti, zdrželi se, přijato. 177 pro, proti, zdrželi se, přijato. 396 pro, proti, zdrželi se, přijato. 397 pro, proti, zdrželi se, přijato. 398 pro, proti, zdrželi se, přijato. 400 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 402 pro, proti, zdrželi se, přijato. 406 pro, proti, ověříme si to, 406 ověřujeme. Končím hlasování. Přijato. 407 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 408 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 4, 2, 0 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 4, 2, 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 4, 2, 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 4, 2, 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 7 favor. 4, 2, 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 26b pro, proti, zdrželi se, přijat. Uh, amendment 428. 428, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 430 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 431 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 432 pro, Proti? Zdrželi se? Schváleno. 433 pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. 434 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 27 pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 435, druhá část pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. 4, 4, 2 pro, proti, zdrželi se, přijato, ale prověříme to. 4, 4, 2. Hlasujeme elektronicky. 4, 4, 2. Končím hlasování. Schváleno. 4, 4, 3 pro, proti, zdrželi se, nevím přesně, takže prověříme 443 ještě jednou. 443. Končím hlasování. Zamítnuto. 444 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 445 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 446 pro proti, zdrželi se, schváleno 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno 39 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 1 a 8 jsou shodné společně pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, prověříme to. Prověříme pozněvací návrh 2. Prověřujeme pozněvací návrh 2 a končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis A pro, proti, zdrželi se schváleno. 9, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. 20 pro, proti, zdrželi se schváleno. 22 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis B pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis BA, nový, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 30, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 31, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis C, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 38, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis D pro, proti, zdrželi se, schváleno. 49 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 50 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 52 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis E, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 59 pro, proti, zdrželi se, Prověříme to. Něco se nám tady nepovedlo při hlasování. Nerozumím tomu zcela. Takže 59 pro, proti. Eh, končím hlasování. Schváleno, promiňte. Kompromis F pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 62. část pro, proti, to je komplikované je tady rozdělení přímo v politických skupinách, takže pozněvací návrh 60 eh, ještě jednou. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dále budeme hlasovat 66 pro, proti, zdrželi se, schváleno 67 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis G pro, proti, zdrželi se, schváleno. 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 82 pro, proti, zdrželi se, schváleno 83 pro, proti, zdrželi se, schváleno 84 pro, proti, zdrželi se, prověříme, ano, 84. 84. A končím hlasování. Schváleno. 85 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 86 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 87 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 89 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 90 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 91 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 92 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 93 pro, proti. To musíme prověřit. 93. 93. z důvodu autora, kvůli autorovi. Končím hlasování a zamítnuto. 94 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 95 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 96 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 97 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 98 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní konečné hlasování. A sice nominální hlasování, elektronické hlasování zahajují nyní hlasování o celém návrhu. Hlasovali všichni, končím tedy hlasování. 47 pro, 1 proti, a jeden se zdržel. Dobré, dobrý výsledek, blahopřeji zpravodaji. Další bod hlasování se týká rozpočtu. Pane Karidži, než budeme hlasovat o návrhu stanoviska o obecném rozpočtu EU na finanční rok 2017, všechny oddíly. Pane Karidži, Děkuji. Eh, pouze technická připomínka. K pozměvacím návrhům 35 a 36 máme tady návrh pana Marineska, abychom o tom eh, hlasovali společně. Jedná se o dva pilotní projekty týkající se vesmíru a návrh eh, je takový, abychom o nich hlasovali společně. Číslo 35 a 36. Dobrá. Dobře, my se mm, k tomu dostaneme, až e, to bude na řadě. Děkuji vám. Takže, milí kolegové, musíte být se mnou velmi trpěliví, protože máme, nevím přesně kolik, 45 stran. 45 stran k jednomu hlasování. Doufám, že máte stejné stránkování. Prosím, máte všichni Eh, hlasovací seznam čítající 45 eh, stran, protože je důležité, abychom měli stejný formát. Je to pak vždy snadné. 45 stránek, ano? The same format we cannot help you now, but I should be in... Takže pokud eh, nemáte totež, tak bych o tom měl být informován. Někteří máme 45 stran, jiní 40 a jiní možná 70. Dobrá, tak děkujeme a e, e, začneme hlasovat. Jedná se o souhodný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017, všechny oddíly a všechny rozpočtové položky. Velmi dlouhé hlasování. Budeme e, muset být velmi trpěliví a velmi obezřetní. Pozněvací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dva pro,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 proti, zdrželi se schváleno 31 pro, proti, zdrželi se schváleno 32 Děkuju. Eh, zdrželi se schváleno 33 pro, proti, zdrželi se schváleno 34 pro, proti, zdrželi se schváleno 3, společně 35 a 36. Souhlasíte? Je někdo proti společnému hlasování? Pokud by někdo chtěl protestovat, promiňte, pravidlo je, pravidlo je mi to líto, 35 a 36 spolu proti, pro, proti, zdrželi se schváleno 37, pro, proti, zdrželi se schváleno 38, pro, proti, zdrželi se schváleno 39, pro, proti, tři, schválen, schváleno 41, pro, 41,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 proti, zdrželi se schváleno 60 pro, proti, zdrželi se schváleno 61 pro, proti, zdrželi se schváleno 62 pro, proti, zdrželi se schváleno 63 pro, proti, zdrželi se schváleno 60. Je, ta, je to už jedna čtvrtina našeho hlasovacího seznamu.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 Ještě jedna, jednou, 69 pro, proti, zdrželi se schváleno 71 pro, proti, zdrželi se, schváleno 72 pro, proti. Prověříme. 72. Prověříme. Zahajuji hlasování. Zamítnuto. 73 pro, proti. Zamítnuto. Ne, prověříme to. 73, prověřujeme 73 a končím hlasování. Schváleno. 75 pro, proti, zdrželi se, schváleno 76 pro, proti, zdrželi se, schváleno 77 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 78 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 79 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 80 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 81 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 82 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 83 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 84 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 85 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 86 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 87 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 88 pro,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 ne, 94 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 95 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 96 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 97 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 98 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 99 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 100 pro, proti, zdrželi se, schváleno 101 pro, proti, zdrželi se, schváleno 102 pro, proti, zdrželi se, schváleno 103 pro, proti, zdrželi se, schváleno 104 pro, proti, zdrželi se, schváleno 105 pro, proti, zdrželi se, schváleno 106 pro, proti, zdrželi se, to prověříme, to prověříme. 106 prověřujeme elektronicky. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 107 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 108 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 108, pardon, 109 pro, proti, zdrželi se, ale musíme to prověřit ještě jednou také. 109 prověřujeme elektronicky a končím hlasování. Zamítnuto. 110 zamítnuto. Takže 110 pro, proti, zdrželi se schváleno 111 pro, proti, zdrželi se schváleno 112 pro, promiňte, ještě jednou, 112 pro, proti, zdrželi se schváleno 113 pro, proti, zdrželi se schváleno 114 pro, proti, zdrželi se schváleno 115 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1.1.6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1.1.7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1.1.8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1.1.9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1.2.0 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1.2 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1, 2, 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1, 2, 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1, 2, 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1, 2, 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1, 2, 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno schváleno 128 pro, proti, zdrželi se, schváleno 129 pro, proti, zdrželi se, schváleno 130 pro, proti, zdrželi se, schváleno 131 pro. Chcete prověřit 130? 130. 130 prověříme. Prověříme elektronicky. 1.3.0 kontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. Jedna, tři, jedna. Ale děkuji vám za přestávku, to bylo skvěle. Jedna, tři, jedna pro. Proti, zdrželi se, zamítnuto. Jedna, tři, dva pro. Proti, zdrželi se. Schváleno. 1, 3, 3 pro, proti, zdrželi se schváleno 1, 3, 4 pro, proti, zdrželi se schváleno 103, 5 pro, proti, zdrželi se schváleno 103, 6 pro, proti, zdrželi se schváleno 103, 7 pro, proti, zdrželi se schváleno 103, 8 pro, proti, zdrželi se schváleno 103, 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno a 140 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 141 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 142 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 143 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 144 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 145 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 146 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 147 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 148 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 149 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 150 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 151 pro, proti, zdrželi se, přijato. 152, ano. Nemohli bychom eh, hlasovat en blok o eh, všech těch částech, eh, které se týkají původního návrhu komise. Potom tam máme několik výjimek, které jdou nad rámec toho, to bychom potom hlasovali Eh, společně, tedy ta nekontroverzní témata bychom mohli eh, schválit unblock společně. Týká se to všechno toho původního návrhu komise. Eh, be... Milí kolegové, pro mne by to rozhodně bylo mnohem uh, příjemnější, ale na základě zkušeností, které máme z předchozích let a také z důvodu transparentnosti. Navíc vím, že někteří kolegové často hlasují proti. Máme samozřejmě velkou většinu pro, kteří to přijímají, ale někteří kolegové hlasují proti. A bylo by velice těžké říct, máme tady něco jako kompromisní návrh, když se to týká uh, různých rozpočtových položek.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 proti, zdrželi se, přijato. 162 pro, proti, zdrželi se, přijato. 163 pro, proti, zdrželi se, přijato. 164 pro, proti, zdrželi se, přijato. 165 pro, proti, zdrželi se, přijato. 166 pro, proti, zdrželi se, přijato. 167 pro, proti, zdrželi se, přijato. 168 pro,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 pro? Ověříme. 194 ověřujeme. Kdo je pro? 194. Ověřujeme 194. Končím hlasování. Zamítnuto. Děkuji. Ale prosím, hlas, hlašte se tak, aby to bylo viditelné. Vy jako koordinátoři nemáte jinou možnost, musíte zvednout ruku, ale ostatní kolegové, hlašte si prosím také. Zvedejte ruku, protože jinak to nevidím. Jinak vás nevidím. Teď 195. 195, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 6 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Vy teď hlasujete úplně sám?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 proti, zdrželi se, přijato. 240 pro, proti, zdrželi se, přijato. 241 pro, proti, zdrželi se, doufám, že je to přijato, protože socialisté vůbec nehlasovali. 402, eh, pardon, 42, 242 pro, proti, zdrželi se, přijato. 43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 250 pro, proti. Ověříme si to. Ověřujeme 250. Ověřujeme 250. Končím hlasování. Zamítnu to. 251. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 52 pro? Proti? zdrželi se, přijato. 53 pro, proti, zdrželi se, 253. 253 ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Teď 254, kdo je pro? Proti? zdrželi se. Doufám, že je to přijato, protože tentokrát zase nehlasovalo EPP. 255 pro, proti, zdrželi se, přijato. 256 pro, proti, zdrželi se, přijato. 257 pro, proti, zdrželi se, přijato. 258 pro, proti, zdrželi se, přijato. 259 pro, proti, zdrželi se, přijato. 260, kdo je pro, proti, ověříme si to, kolegové, ověřujeme 260. Končím hlasování. Zamítnuto. 261 pro, proti, zdrželi se, přijato. 262 pro, proti, zdrželi se, přijato. 263 pro, proti, zdrželi se, přijato. 264 pro, proti, zdrželi se, přijato. 265 pro, proti, zdrželi se, přijato. 266 pro, proti, zdrželi se, přijato. 67 pro, proti, zdrželi se, přijato. 68 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 269 pro, proti, zdrželi se, přijato. 270 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 271 pro, proti, zdrželi se, přijato. 272 pro, proti, zdrželi se, přijato. 273 pro, proti, zdrželi se přijato. 274 pro, proti, zdrželi se přijato. Konečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 43 proti a 43 pro, 7 proti, 8 se zdrželo. A teď konečné uh, hlasování ještě jednou o souhrném rozpočtu Evropské unie elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 43 pro, 8 proti, 5 se zdrželo. Děkuji vám, milí kolegové. Děkuji za vaši trpělivost. A teď máme ještě dvě hlasování, ale velice stručná, naštěstí. Naštěstí, i když eh, zatím nám to zabralo hodinu, takže to je skvělé, všem blahopřeji. Teď nás čeká návrh zprávy o evropské statistice cen zemního plynu a elektřiny. Spravodajkou je tady paní eh, Barbara Kapl. Je to e, návrh textu, kompromis, na kterém jsme se dohodli s radou. A jedná se o konečné hlasování, závěrečné hlasování. Takže zahajuji hlasování. Takže elektronické hlasování, prosím hlasujte. I close the vote. Končím hlasování. 31 pro, 8 proti, 3 se zdrželi, blahopřeji. Blahopřeji k výsledku. A teď přistoupíme k dalšímu uh, hlasování. Příspěvek výboru ITRE k usnesení výboru ENVY o konferenci COP22 v Marrakeši, Maroku, v Africe tentokrát. Jediné hlasování o kompromisním textu elektronicky. Takže zahajuji hlasování. I close the vote. Končím hlasování. 51 pro, 3 proti a 4 se zdrželi, takže já vám všem velice děkuji a všem blahopřeji. Tím jsme ukončili hlasování. Přesně včas, pokud je mi známo, nebo dokonce eh, dříve, než se plánovalo. OK. Dear colleagues. Takže Milí kolegové, ti z vás, kteří odchází, odcházíte, přeji vám krásné prázdniny, příjemnou dovolenou, i když bych byl raději, kdybyste tady hodinu a půl ještě zůstali, pokud eh, vás o to mohu poprosit. Byl bych rád, kdybyste zůstali, nemohu vám poradit nic jiného, než abyste zůstali v sále ještě hodinu a půl, protože budeme debatovat s panem komisařem. My jsme, tady máme určitou odpovědnost vůči panu komisaři, je to pan komisař pro výzkum, vědu a inovace, pan Carlos Moedas. Ten tady dnes s námi bude. A když tolik spěcháte na, do, na dovolenou, tak co pro vás mohu udělat? Asi nic. Vítám tedy na našem výboru pana komisaře. Jsme velice rádi, že tady s námi opět jste. Je pro nás velmi důležité moci projednat ještě před dovolenými několik důležitých záležitostí, které se týkají vědy, výzkumu a také bychom chtěli projednat určité návrhy, které máme před sebou na stole, jsou velice zajímavé. Za prvé, Evropská rada inovací, výsledek eh, veřejné konzultace, dále aktuální situace a další kroky, které nás čekají v souvislosti s horizontem 2020 Spravodaj prováděcí zprávy očekává, že se e, dokument bude přijímat v červenci 2017, je to pan Kapezon z SD. A prováděcí zpráva je pro nás velice důležitá. Chtěli bychom také navštívit Portugalsko a i Španělsko. Pokud je o evropský cloud a související eh, otevřenou politiku vědy, otevřenou vědu, tady jsme vypracovali zprávu v závislosti ehm, na evropském sdělení, navazování nebo vytváření kompetitivní vědy v Evropě. Já bych se chtěl vyjádřit ještě k vám konkrétně. posledních eh, asi dvou dnech na vás trochu žárlíme. Od eh, neděle večer na vás trochu žárlíme. Nevím, zda, vás, zda vám eh, vůbec mám blahopřát, ale každopádně vám blahopřeji. Doufám, že jste fotbalovým fanouškem. Takže, dobře, to je skvělé. A všem kolegům z Portugalska mimochodem blahopřeji. Máte pouze jednoho komisaře, ale zároveň jste šampiony. Takže teď přistoupíme k našemu tématu. Výměna názorů s panem Karlosem Moedasem, komisařem pro výzkum, vědu a inovace, jako součást strukturovaného dialogu. Jistě si vzpomínáte, že strukturovaný dialog je velmi důležitý pro obě strany, tím myslím parlament a komisi. Jsme vlastně na stejné straně, ale v takovéto diskuzi představujeme dvě různé strany. Takže pane komisaři, mojde si máte slovo. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, vážený pane eh, předsedo, milý Ježi, děkuji za eh, uvítání a laskavá eh, slova. Ano, je to skutečně eh, velmi, nebo byl to velmi jímavý večer pro jeden z našich členských státech, států a či, cítím se hrdý. Takže eh, děkuji vám ještě jednou. Je skvělé být zde eh, s vámi v rámci strukturálního dialogu, abych vám mohl podat aktuální informace o těch eh, třech tématech. Jednak eh, Evropská rada pro inovace, za druhé Evropský otevřený vědecký cloud a eh, dále Horizont 2020. Začal bych současným stavem Evropské inovační rady úvodem. Jsem velmi vděčen za eh, velmi eh, konstruktivní a rozmanité diskuse, které jsem vedl v uplynulých dnech eh, s členy ITRE um, ohledně všeho, co se týká myšlenky inovací a podpory inovací. A mnozí jste nadšení touto myšlenkou, což mě velmi povzbuzuje. Horizont 2020 je první rámcový program zaměřující se na inovace i výzkum a mm, e, v rámci řady e, nových e, nástrojů, například PTP, dále nástroj Dedicated SME, finanční nástroje a tak dále, k tomu přispívají. A nasvědčuje to tomu, že eh, si vedeme dobře. Ale eh, na straně inovací se musíme ještě více zviditelnit. Eh, musíme také zlepšit dopady jednotlivým nebo v různých způsobech. A zjišťujeme, že ty nejinovativnější startupy a malá středně velké podniky stále ještě nejsou dostatečně lákání nebo, nebo nadšení našimi programy, oslovování našimi našimi programy. Mnozí z nich o nich vůbec eh, nevědí. Musíme s tím něco udělat navzdory tedy mm, eh, vědeckým a technologickým úsilím eh, si ve srovnání USA a Čínou nevedeme velmi dobře a tudíž musíme přidat. A realita je taková, že příliš mnoho našich startupů a mladých, rychle rostoucích, inovativních podniků vůbec neznají možnosti evropské podpory. A pokud znají, jednají, tak mm, na to často pohlížejí jako na příliš byrokratický nástroj anebo příliš odtažitý od jejich denního podnikání. A tudíž se domnívám, že bychom se alespoň měli pokusit o určité změny. A proto v loňském roce jsme přišli s touto myšlenkou Evropské eh, rady pro inovace. Eh, chtěl mm, bych být zcela upřímný a nastavit jasné parametry pro tuto debatu. Opakovaně e, říkám, že nejde o vytváření nových institucionálních orgánů, opakuji to i zde, nejde o vytváření nových byrokratických vrstev, opakuji, anebo dalších e, složitostí. Je to přímo opak téhož. Takže nejde o přesuny rozpočtových položek z výzkumu do inovací a i v tom jsem zcela otevřený, ale jde o to, jak zjednodušit a zvýšit dopady naší podpory inovacím. A za druhé jsem odhodlán skutečně pracovat na této Evropské radě pro inovaci s každým ehm, a eh, zejména se stávajícími orgány, které máme, protože nejde o nový orgán. Eh, spolupracujeme s Evropským institutem pro inovace a technologie, abychom zlepšili celkový ekosystém pro inovace. Vedl jsem již velmi konstruktivní eh, diskuse s radou i IT a oni jsou skutečně pevně eh, odhodláni s námi spolupracovat. A dále bude také důležité nasměrovat evropskou podporu tak, aby doplňovala úsilí na národní úrovni i v soukromém sektoru. Takže jak lépe přilákat soukromé prostředky finanční a jak doplňovat národní eh, financování. Už jsme eh, zahájili výzvu eh, nových návrhů a měli jsme velmi dobrou odezvu. Obdrželi jsme více než tisíc odpovědí, to svědčí o zájmu a navíc jsme obdrželi více než stovku studií nebo mm, dokumentů provádíme to online a navíc eh, eh, dostáváme eh, dokumenty od mnoha lidí. Na začátku jsem se domníval, že nebudeme mít ani stovku odpovědí a nakonec máme tisíc odpovědí. A pokud jde o ty studie, je důležité zjistit, co si lidé o nás myslí. A myslím, že jsou to tady tři hlavní jasná poselství. První poselství. Evropa potřebuje být otevřenější vůči průlomovým inovacím. To znamená více riskovat, více se otevřít inovacím, které transformují stávající průmysl. Takže první zpráva z té tisícovky odpovědí je, že potřebujeme více průlomových inovací. Druhý, eh, druhé poselství. Já mám pocit, ale předtím jsem to nemohl dokázat, totiž, že podpůrné systémy jsou příliš složité a příliš pomalé a mají příliš mnoho omezení. To také jasně vzešlo z těch odpovědí. A za třetí, eh, finanční prostředky sami o sobě ještě odpovědí nejsou. A eh, ta více než tisícovka odpovědí to dokazuje. Lidé, kteří eh, zahajují nebo zakládají firmy, mi také často říkají, finanční prostředky jsou nezbytné, ale eh, není to vše. Je tady nutno nebo zapotřebí ještě něčeho eh, více. Potřebujeme určité mentorování, potřebujeme usměrňování, pokyny do budoucna. Takže v příštích měsících bychom chtěli zahájit určité změny. A dovolte, abych jimi rychle prošel za prvé, musíme přizpůsobit relevantní finanční nástroje tak, abychom z nich odstranili omezení. To bylo jedno ze, eh, z poselství. A musíme postupovat směrem z dola nahoru. Například ty nástroje, které přiřazujeme jednotlivým odvětvím, například nanotechnologiím nebo výrob. Eh, my tady chceme vyzkoušet něco nového, něco z dola směrem nahoru, Eh, k těmto tématům. A to je něco velmi konkrétního, co bych s vámi rád eh, probral. Také bychom chtěli lépe využívat eh, řadu stávajících nástrojů a grantů. A za druhé musíme přehodnotit způsob výběru projektů Eh, inovativních, tak eh, abychom vybrali ty, které skutečně mají potenciál měnit trh. Žádný eh, rizikový kapitalista by neinvestoval dříve, než by se setkal s daným týmem. Takže i my potřebujeme více kontaktů s lidmi, kteří se nám hlásí, alespoň prvotní kontakt. A dále my věnujeme velký čas výběru projektu, ale málo času věnujeme sledování těch projektů a to by se mělo také změnit. Dále musíme provádět více měření, pokud jde o eh, zjednodušený přístup ehm, a eh, lepší zviditelnění ehm, eh, podpůrců. A dále potřebujeme i ehm, dělat více pro ty, kteří v prvních pokusech selhali, ale chtějí to znovu zkusit. Pane předsedo, prosím, abyste mě přerušil, pokud si myslíte, že zacházím příliš daleko, ale e, e, já bych chtěl pohovořit stručně ještě o evropském vědeckém cloudu a našich vztazích. Pokud jde o ten vědecký Cloud. E, tak několik slov k tomu. Vím, že už jste se rozhodli pomoci mi dosáhnout tohoto cíle a otevřít vědu více. Hovoříme-li o Evropském vědeckém cloudu, tak to znamená otevřít vědu. A jsem rád, že jste se rozhodli pomoci mi v dosahování tohoto cíle mm, tím, že vypracujete o tom zprávu a Pan eh, Jean-Luc Schaffhauser je zpravodajem eh, a chci mu již předem poděkovat eh, a omlouvám se, pokud jsem jeho jméno správně nevyslovil. Komise schválila, jak víte, kom- sdělení o iniciativě Cloudu v listopadu 2016 v rámci technologického balíčku. Když hovoříme o otevřeném evropském vědeckém cloudu, tak to znamená, že chceme pomoci vědcům eh, eh, skutečně eh, změnit pohled na data a pohled na budoucnost. My máme nyní paradigma vyznačující se přílišným množstvím dat a to chceme změnit. Chceme zpracovávat data Eh, v situaci, eh, kdy je těch dat přes příliš a eh, nejde tedy o technologie. Technologie musí být těmi nejlepšími, ale jde také o služby. My jsme měli již exportní skupinu na vysoké úrovni, která nám dala určitá ta doporučení k implementaci a politice a také řízení. A i o tom bych se s vámi rád podělil později v diskusi. Takže co budeme dělat kromě toho? Musíme si stanovit konkrétní milníky, eh, takže eh, všechna data v rámci horizontu 2017 musí být otevřena a jsem rád, že e, máme ten historický, e, tu historickou radu, kdy se každý ministr e, vyjádřil souhlasně s otevřenými daty a otevřenou zprávou. To byl historický moment. A to je infrastruktura pro otevřenou vědu, kdy se Evropa otevře světu. A závěrem eh, stručně bych chtěl uvítat iniciativu eh, výboru ITRE, pokud jde o implementační zprávu k Horizontu 2020. Já jsem o tom již eh, diskutoval s paní Solidat Kapezon a když to bude schváleno ještě před letními prázdninami v roce 2017, tak nepochybuji o tom, že tento zpráva bude pro mě přidanou hodnotou, zejména pokud jde o e, naši zprávu o implementaci Horizontu 2020. Děkuji vám a tolik z mé strany. Doufám, že to nebylo příliš dlouhé, ale rád poskytnu doplnění nebo odpověď na otázky. Děkuji, děkuji pane komisaři. Děkuji za to, že jste zahájil naši diskuzi a pronesl proslov, který se týkal těch e, tří nejdůležitějších témat, které nás dnes zajímají, alespoň v tuto chvíli. Teď dostanou slovo zástupci politických skupin. Jako první za EPP pan Eller. Thank you very much. Děkuji, pane komisaři. Jsme rádi, že jste zavítal k nám do parlamentu. Já bych měl otázku eh, ke struktuře toho, co jste uvedl. Vidíme potenciál a význam toho, co jste e, zmiňoval, ale trochu to připomíná těhotenství, protože u lidí je to 9 měsíců, u slona myslím 11, ale nad rámec toho mm, už se další těhotenství asi nevyskytuje. Takže myslím, že teď bychom e, se měli snažit být e, přesnější. Odhlasovali jsme rozpočet, a my jsme na začátku, nebo zaznamenali jsme, že eh, na zbytek eh, období byly naplánovány pilotní projekty. Potom druhá otázka. Ta jde trochu nad rámec toho. Vy jste eh, zmiňoval vyjednávání s EIT, ale pokud jde o inovace, tak všechny tyto programy, musím říct, jsou dramatickým způsobem eh, fragmentované, rozdrobené. Různí komisaři eh, mají různé pravomoce, například Smart Cities, tam máme eh, rozpočet 4 miliardy, což s tímto sice souvisí, ale zároveň se tím zabývají jiné generální ředitelství, mají tam sdílenou kompetenci, souvisí to s například inovacemi. Takže mě by zajímalo, zda u EIC se budeme snažit eh, toto nějak eh, vyřešit, zda komisář se bude tuto rozdrobenost snažit v budoucnu nějak řešit, protože mně to přijde jako překážka, kterou musíme překonat. A navíc se k tomu opakovaně vyjadřují také eh, zúčastněné strany. Nevím, zda by to zapadlo do programu Smart Cities. Já se zabývám nebo do EIT nebo do horizontálních programů. Myslím, že tato rozdrobenost by se měla nějakým způsobem vyřešit, buď na virtuální úrovni, jak se skoordinovat například. Každopádně bychom ale měli situaci chápat eh, tímto způsobem. Za poslední dva mandáty inovace nikdy nebyla takovýmto způsobem rozdrobená mezi, a rozdělená mezi různá generální ředitelství. Potom za, druh, nebo za třetí, o tom jste se stručně zmiňoval, ten přístup z dola nahoru. A to mě vede k jedné otázce. Parlament navrhoval pilotní projekt o zrychleném e, zavádění inovací. Jde o to, že bychom chtěli se propojit se zúčastněnými stranami a zajistit, že jeden eh, aspekt všech těch inovací může spočívat v rychlosti a přístup z dole nahoru právě odkazuje na eh, vazby na podnikatele, protože nemusíte čekat na výzvu, eh, může někdo vyzvat vás nebo něco navrhnout. A mě by zajímalo, jak to vidí komise, jaký časový harmonogram jste si stanovili. A podle mě rozšíření režimu FTI je zásadní a bylo by to ku prospěchu i mnoha zúčastněným stranám. A poslední poznámka, pokud je o ten uh, vědecký cloud a otevřenou vědu, tak si velice ceníme toho, co jste zatím e, odvedli jako práci, ale když, jsme, když se podíváme na konzultaci se zúčastněnými stranami, tak uh, tam panuje určitý tlak a není jasné, kdo to má přesně na starosti. Vědecký cloud rozhodně spadá pod RTT, ale potom celá řada věcí může souviset zase s jinými otázkami a jinými tématy. My jsme na pracovní skupině tento fakt zaznamenali a viděli jsme, že podněty od různých generálních ředitelství možná nejsou úplně kontroverzní, ale eh, nejsou ani úplně v souladu. A myslím, že, že různí kolegové eh, tento problém také zaznamenali. Takže to byla má poslední otázka. Děkuji. Děkuji vám. Jako další za SND kolega Nika. Děkuji mnohokrát, pane komisáři, za to, že se mezi nás přišel. Děkuji mnohokrát že eh, se zde pouštíte s námi do toho dialogu. Open Science Cloud, eh, otevřený vědecký cloud a eh, mé otázky k evropskému cloudu. My jsme vše přivítali. Je to velice dobrý příspěvek, o který se může, nebo přínos, o který se může opírat celá věda. Několik milionů vědců, 70 tisíc profesionálů v oblasti techniky kteří eh, chtějí, pokud možno, nebo mají možnost si vyměňovat informace eh, v této oblasti. Eh, Open Science Cloud domů v roce 2016 byla uveřejněna první zpráva, byly identifikovány první výzvy sociální otázky, potom eh, mít zde méně eh, ochrany údajů, ale teď je otázka, jak se bude eh, tento cloud dále rozvíjet. Jak jste rozvrhli etapy implementace? Je to velice důležité mít zde výsledky z výzkumu, ale ztrácíme na tempu věda, ekonomika, vše musí být konzolidováno a e, financováno. Jak chcete zajistit, aby veškerá spojení byla posílena? A další téma, e, o kterém bych chtěl hovořit, se týká e, podpůrného programu FP9. Jak tý, ten rámcový program má být přístupný jak pro členské státy, tak pro Evropský parlament. Všichni musíme znát pro tento plán eh, časový rámec. Týká se to let 21 až 29. Děkujeme nám mnohokrát, pane komisaři, že mezi nás často přicházíte, že se také vyslechnete naše názory a naše úkoly. Děkuji. Děkuji kolego, teď pane eh, Henker za EKR. Ano. Vážený pane komisaři, zatímco my jsme hlasovali, nebo zatímco se hlasovalo eh, ve Spojeném království, tak nenapadly tři otázky. Spojené království do roku 2020 eh, vystoupí z EU, to se zdá jako jasná věc a je to navíc jeden z hlavních čistých přispěvatelů do rozpočtu EU, takže z toho plynou mé tři otázky. Za prvé, můžete nám dnes eh, nějak přibližně naznačit, jaký čistý podíl v evropském rozpočtu, eh, v rozpočtu to bude představovat do horizontu roku 2020. Za druhé, vzhledem k tomu, že Spojené království je také čistým přispěvatelem do horizontu 2020, máte v plánu z dlouhodobého či střednědobého hlediska zachovat eh, současnou úroveň rozpočtu, tedy do roku 2020 a za třetí, pokud rozpočet zůstane na stejné úrovni, pokud máte takovýto plán, tak odkud předpokládáte, že chybějící prostředky přijdou? A pokud si myslíte, že nebude možné zachovat stávající úroveň rozpočtu, tak jaký mechanismus jste stanovili pro snížení eh, současné úrovně rozpočtu? Děkuji. Děkuji vám. Děkuji, milý kolego, za velice stručné otázky. Za AD. teď má slovo paní Kalas. Thank you. Děkuji. Já bych měla jednu otázku, která vlastně souvisí s otázkou, eh, kterou zmínil kolega z EPP. Jde mi o radu inovací. Když se podíváme na to, co máme v Evropě, tak v Evropě máme celou řadu kvalitních věcí, máme eh, kvalitní průmyslové odvětví i kvalitní výzkum, ale chybí nám synergie mezi tím, co už existuje. Takže si kladu otázku, zda ta rada inovací opravdu problém eh, vyřeší. Máme i IT, potom KIX a také eh, ty uzly, inovační uzly v různých členských státech, Innovation Hubs, to znamená, máme veškeré znalosti a zkušenosti týkající se inovací. Mě by tedy zajímalo, zda Rada inovací opravdu ten problém existující vyřeší nebo zajistí, že to, co existuje, bude propojeno. A potom další věc, ta s tím souvisí, už proběhla rada pro výzkum. A co je problematické, je to, že máme v Evropě sice velice kvalitní výzkum, ale zároveň jej není možné proměnit eh, v inovace. Inovace vznikají zvláště na jiném kontinentě. Místo toho, abychom tedy znovu vytvořili zvláštní orgán zaměřený pouze na inovace, my jsme mimochodem zmiňovali, že výzkum je jiný než inovace. Místo tedy pořádání té rady nebylo by možné se zaměřit eh, pouze na to, jak by Rada pro výzkum mohla vyřešit existující problémy, místo toho, abychom vytvářeli novou radu. Děkuji. Děkuji vám. Za GUE, paní Matias. Obrigada, Sr. Presidente. Eh, bem-vindo, Sr. Comissário. Eu eh, gostaria de Děkuji, pane komisaři. Já také bych chtěla položit jednu otázku k té e, části, o které jste hovořili jako první, a sice jde o tu Evropskou radu pro inovace. Mně to dělá určité obavy. Například, vy jste k tomuto předkládali už jeden návrh v minulosti a o tom se teď už nemluvím. Konkrétně mi jde o účast malých a středních podniků na tom celkovém inovačním rámci EU. Je tady jeden ústřední problém. Spočívá v tom, že malé a střední podniky představují páteř, vlastně páteř celé produkce eh, v Evropské unii. A jak vy jim chcete pomoci? Jak chcete zvýšit nebo posílit jejich účast na akcích. Teď se do toho zapojují zvláště velké podniky a nadnárodní podniky, ty eh, se zaměřují na inovace, takže to byla má první otázka. Jak chcete zajistit, aby se zapojili i malé a střední podniky, protože ty mají obrovský potenciál inovační v rámci horizontu 2020. Jak tedy budeme moci zajistit, že tady nedojde pouze takový transfer eh, veškerých prostředků a možností na velké podniky, ale eh, jak zapojíme i ty malé a střední. Potom druhá otázka. Chci využít eh, vaší účasti na našem zasedání. I když jste už částečně se k tomu vyjadřoval, chtěla bych přesnější odpověď k této věci. Zajímá mne, jak Rada pro inovace bude propojena, jak to bude souviset s takzvaným Junckerovým plánem. a Evropským ehm, technologickým institutem. Předpokládám, že ten eh, společný výzkumný institut nedosáhl předpokládaných výsledků. Jak na to chcete reagovat? Vím, že nechcete vytvářet eh, nějaký nový institut nebo orgán, ale zajímá mne, jak ty nové nástroje chcete vzájemně propojit. Zdá se, že totiž v současné chvíli nefungují tak, jak se plánovalo. Děkuji. Děkuji vám. Titan Borelli za EFDD. Prosím. Děkuji, pane předsedo. já jsem chtěl poděkovat panu komisaři za to, že se dostavil na naše zasedání a za příležitost, eh, kterou díky tomu máme, eh, vyměnit si názory. Když jste hovořil o tom, že podniky se nachází v obtížné situaci, že se jim těžko používají nástroje, které Evropská unie vytvořila právě proto, aby napomohla inovacím. To jste říkal a tím jste vlastně zdůraznil, že ty nástroje nejsou tak známy, jak by mohly být známy a že my bychom se měli v této věci snažit o něco víc. Kromě toho vyvstávala ještě další otázka, to jsem chtěl říci. Mnohé podniky tyto nástroje znají a účastní se toho. Jejich projekt je například schválen, považován za inovativní, ale potom nedostanou finanční prostředky z nějakého jiného důvodu. Takže má otázka je, bylo by možné z rozpočtu EU vyčlenit nějakou částku. Nemusel by to, nemusel by to být nějaká závratná částka, například to půl miliardy, ale částku, kterou bychom eh, vyhradili pro malé střední podniky, tak, aby mohli, eh, abychom my mohli tedy ino, eh, financovat malé střední podniky, které mají inovativní nápady, ale nedaří se jim získat financování. Já myslím, že tím pádem bychom zajistili okamžitý vliv a také by bylo vidět, že Evropská unie opravdu usiluje o tento typ intervence. Děkuji. Děkuji, milí kolego. je suis des fois habitué. Já jsem eh, na to trochu zvyklý, ale ne od vás, takže děkuji. Chci nejprve poblahopřát Portugalsku k eh, vítězství. Musím říci, že když jsme hráli s Německem, tak to jsem velice eh, podobně sledoval celý zápas, ale když se hrálo s Portugalskem, tak jsem si říkal, i kdybychom my prohráli, tak je to alespoň skvělé pro to Portugalsko, protože Portugalsko si to zaslouží. A teď, abych se ale dostal k věci. Pane komisaři, já mám celou řadu otázek. Mám jich opravdu hodně. První věc týká se to životního prostředí. Pochopil jsem z vašeho projevu, že vás zajímá zvláště řízení eh, vědecké obce, vědecké komunity a že tady trochu přehlížíte technologii. A mne tedy zajímá konkrétně prostředí. Zajímalo by mne, zda bychom mohli zvažovat vytvoření cloudu, což je tedy skladování údajů, protože cloud je takový termín, který vlastně nic neznamená, ale abych to nazval správnými slovy, tak skladování údajů, mohli bychom uh, řešit cloud v souvislosti s vlastnictvím údajů a uh, veřejnými eh, svobodami to mne zajímá. Mohli bychom začít eh, tím, že bychom si položili otázku, ten, kdo dostává tyto údaje, tak má opravdu právo je dostat a občané souhlasí s tím, souhlasí s tím, že jejich údaje budou tímto způsobem převzaty. Když máte například Word 10, tak vaše údaje jsou od vás automaticky převzaty. A je to normální? Je to v pořádku, že jsou tyto údaje od vás převzaty? A neměli bychom postupovat tak, že by člověk dostal možnost si vybrat, že by například mohl uvést, že nechce, aby jeho e, případy byly, e, pardon, jeho údaje byly převzaty. Je to normální, e, že se postupuje tímto způsobem? Protože podle mne údaje náleží tomu, kdo je vyprodukuje. To je taková zásadní věc. My nemůžeme podpořit cloud a jeho vytvoření, až, aniž bychom si předem položili takovéto otázky. Potom druhá věc, to už také zaznělo. Vy jste říkal, že se na to nedíváte z hlediska technologií, ale z hlediska služeb a je možné úplně takto přehlížet software, hardware a to, co tady v Evropě máme k dispozici, a navíc otázku suverenity, která s tím souvisí. Vy znáte, uh, výzkum, eh, pardon, vy znáte význam čipů. Stačí do některých eh, finančních transakcí zapojit čip a tím pádem konkurent například zná všechny vaše finanční transakce. Já jsem Eh, pracoval pro DASO, to znamená vojenské odvětví, a u některých našich čipů nevíme, zda jsme například, eh, když vzletli letadla Rafal, nebyli v konfliktu s NATO. To znamená, ta technologie je tam opravdu velice důležitá. Je to důležité v souvislosti se softwarem i hardwarem. Když například máme software, ale nemáme hardware, tak to je problém. Takže já si myslím, že ta otázka by si zasloužila pozornost. Nemyslíte si, že by ta otázka opravdu si zasloužila pozornost? A teď eh, k samotné věci. Koncept eh, služeb. K tomu jste si vyjadřoval. Je to taková předběžná otázka, kterou si musíme položit eh, jako první. Zajímalo by mne, zda otevřený přístup k údajům opravdu zajistí inovace. Vy byste si měl tu otázku položit. Já mám určité zkušenosti s inovacemi, Zase jsem pracoval eh, v oblasti bezpečnosti, obrany a zabýval jsem se i družicemi. Já se tedy ptám, zda na základě výměny otevřených údajů se nám podaří, protože moje země je asi taky jediná, která opravdu ovládá tuto technologii v Evropě, takže mě by zajímalo, zda tu expertizu jsme získali na základě takovéhoto postupu, zda díky tomu se nám eh, podařilo být lídry v oblasti letectví, eh, družic. A připomínám například, že počítač, takový malý palubní počítač v letadle Rafal odvede větší kus práce než centrum rozdělování nebo eh, distribuce elektřiny eh, ve Francii, v celé Francii. To znamená, že ten malý palubní počítač v Rafal má větší kapacitu, větší schopnosti eh, než ten druhý uváděný případ. Já zkušenosti, eh, které mám v oblasti inovací, nevedou k tomu se domnívat, že úspěchu dosahujeme díky spíše takovým uzavřeným vědeckým komunitám, kdy se každá zabývá určitou částí, že se to rozdělí. Vezměme si příklad Airbusu. Eh, generální ředitel Airbusu, kterého znám, mi ukázal, že je naprosto nemožné, aby vědecká komunita Eh, německá a francouzská fungovaly společně, že je to úplně nemožné a prostě z toho neplynou žádné výsledky. Takže je lepší, abychom se specializovali. Francouzi například se zaměří na výzkum, Němci potom na marketing a industrializaci. Pokud bychom chtěli všechny eh, propojit, ty dvě odlišné kultury a tak dále, tak to nevede k ničemu, prostě žádné výsledky to nenese. Když se podíváme na dron, drony, tak tam také jsme e, nepracovali všichni dohromady. Tak jsme udělali jsme si taková odvětví, sektory, kdy každý pracoval na něčem. Takže já kladu otázku. My jsme se tím opravdu zabývali a je tedy e, dobré takto postupovat. Když se potom podíváme na governance, tedy řízení, k tomu bych se také vyjádřil. Podle mě je to zásadní věc. Já bych chtěl, abychom společně s vašimi útvary pozitivním způsobem eh, k věci přispěli, ale aniž bychom eh, přehlíželi celkově to prostředí. Vím, že to samozřejmě prostředí není hlavní věc, ale je to důležitá věc a myslím si, že bychom tímto způsobem mohli všichni pozitivně k tomu přispět. A já vám děkuji ještě jednou, pane komisaři, a také eh, pane předsedo vám děkuji za to, že jste mi ponechal slovo něco déle. Děkuji. Děkuji. Teď bych požádal pana komisaře, aby odpověděl na všechny otázky, které padly v prvním kole. Hlásí se ještě dalších 12-13 kolegů do diskuze, takže to si necháme na druhé kolečko. Prosím. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já eh, bych začal otázkou pana Elera a také paní Kalasové, protože eh, ty otázky trochu souvisely. A líbilo se mi to srovnání pana Elera s e, těhotenstvím. To je dobrá metafora. E, a pokud je o časový horizont Evropského inovativní, Evropské inovativní rady, a to e, souvisí i s otázkou paní Kalasové, totiž tady raději zapomeňte na ten výraz rada, protože my tady nevytváříme nový orgán. Eh, nejde o to, že by to, co vzniklo nyní, bylo v konkurenci s tím, co již máme. Já bych nyní uvedl to, co jsme si přece vzali, několik konkrétních záměrů a pak vy budete moci posoudit, co je ten Evropský inovační orgán nebo rada. Takže máme takových deset úkolů, které jsme si vytyčili až do přeskumu ve, v polovině období. Za prvé, potřebujeme skupinu poradců pro inovaci. Tak, jak to máme ve výzkumu, máme sedm vědeckých poradců, tady potřebujeme také skupinu poradců, to jsou lidé, kteří již eh, provozovali podniky nebo eh, jim ty podniky selhali a tak dále. Za druhé, potřebujeme eh, revidovat pracovní program Horizontu 2020 na základě několika jednoduchých nástrojů, tak, abychom to celé zjednodušili, aby se v tom lidé lépe vyznali a aby okamžitě věděli, eh, kde se nacházejí. Mnozí mladí podnikatelé nám říkají, že je to příliš spletité. Za třetí, chceme uplatnit postup z dola nahoru a chceme eh, vyhlašovat otevřené výzvy k předkládání nabídek Paní Kalas eh, eh, se vztahovala také k Evropské vědecké radě. To jediné, co já od nich dostávám v podobě zpětné vazby, je, abychom postupovali z dola nahoru. A to chceme také v tomto případě. Dále, eh, kritéria hodnocení. Jak posílit hodnocení krit, hodnotící kritéria, abychom se lépe zaměřili na trh, technologie a inovace co změnit. A dále musíme revidovat a urychlit evaluační proces na základě eh, přímých pohovorů týmu a eh, rychlého řešení. A dále eh, eh, musíme poskytovat přístup mentorům, eh, tedy lidem, kteří budou k dispozici podnikům. Někdy založíme podniky a po pěti letech už vůbec nevíme, co se s nimi stalo. A dále musíme opět zdokonalovat nástroje, vyvíjet nové nástroje, které například budou proměňovat granty ve finanční nástroje. I na to se musíme zaměřit a zjišťovat dobré nápady. Dále, eh, spravodajská data v reálném čase a eh, pracovní partnerství se stávajícími iniciativami a to má zlepšit portál, respektive další bod je zlepšení portálu Horizontu 2020. To znamená, že ta, toto je Evropská inovativní rada. To je vše, eh, co eh, s tím chceme eh, dokázat a usilují v tom o vaši podporu. A odpovídá to přesně tomu, co jste nadnesla, jak propojit lépe průmysl s inovacemi a výzkumem, jak zajistit těsnější kontakt mezi těmito hráči. Pan Heller se zabýval také Mm, spoluprací mm, těch sedmi generálních ředitelství. Víte, že já jsem eh, eh, velkým stoupencem eh, vlastně mm, spolupráce jednotlivých generálních ředitelství a v tomto smyslu jsem se již domluvil s kolegy, ale dávám vám zapravdu, musíme dále tyto bariéry mezi námi odstraňovat. A také jste se e, zeptal na ten rychlý proces inovace, což je, myslím, skvělá myšlenka a dobrý příklad činnosti Evropské inovační rady. Máme více než tisíc návrhů, které byly eh, předloženy, 134 milionů k dispozici pro malé a středně velké podniky, takže je to eh, celé velký úspěch. Dále pan Nika, jemuž také děkuji za otázku. Vy jste se ptal na ten vědecký cloud a my jsme právě eh, obdrželi zprávu od eh, pracovních skupin na vysoké úrovni. Vy jste se ptal na ty milníky. Milníky pro nás eh, bude eh, jaro 2017. Tady chceme vyvinout cestovní mapu pro eh, řízení a financování Evropského vědeckého cloudu na základě diskusí těchto expertů a klíčových vědců nebo vědeckých institucí. Takže byla to, byla, byl to ten návrh zprávy, doporučení z hlediska řízení, financování a implementace. To budeme studovat za druhé Eh, data z horizontu 2020 eh, zveřejníme eh, v roce 2017 a chceme maximalizovat eh, prostředky daňových poplatníků. Eh, to budou vědecká data, eh, které vzejdou z budoucích projektů a Horizontu 2020. A chceme také vytěžit lépe uplynulé výsledky z uplynulých let Horizontu 2020 které jsou zatím roztroušené, ale chceme je eh, sladit a, a mm, mít eh, pohled na celek eh, díky tomu. Takže mm, budu vděčen za vaši další podporu Horizontu 2020 a mm, otevřeného vědeckého klautu. Také jste se ptali na budoucí termíny, konečné termíny pro FP9. I eh, jako, za to vám děkuji. Eh, mezi říjnem a eh, listopadem 2016 proběhne online veřejná konzultace a předběžné vyhodnocení. Dále v roce 2017 začátkem zahájíme činnost skupiny na vysoké úrovni. Dále v lednu 2017 17 budeme mít společnou akci zúčastněných stran a pak eh, se dostaneme až do října 2017, kdy asi v květnu zveřejníme pracovní dokument eh, komise, dále zprávu kom, skupiny na vysoké úrovni, dále všechny ty podněty z parlamentu a do října 2017 budeme eh, mít hotovo sdělení komise o eh, předběžné evaluaci Horizontu 2020 a budoucí prognózu na FP9. To jsou ty jednotlivé kroky, na které jste se tázali. Dále padla zde otázka pana Henkla. Táteli se na Spojené království, tak za prvé každý ví vše nebo o všem, co eh, jsme se Spojeným královstvím dělali a každý, kdo mě zná, dobře ví, eh, jak mě ta situace rozesmutnila, ale v této chvíli je míč na straně Spojeného království, takže mm, není tady eh, mnohé, co bych mohl říci, kromě toho, že Věc se má tak, eh, jak se v této chvíli má. Nikdo nám ještě nic nenotifikoval, neoznámil. Eh, to znamená, musíme zatím pokračovat ve stejném modu, ale nemůžeme zahajovat nové diskuse v jednotlivých eh, oblastech, protože to by nebylo dobré pro Evropskou unii. Nyní je míč na straně Velké Británie a jakmile se nám ozvou, uvidíme, jak dál. Ale všechno, co jste nadnesl, běžte mm, mi o tom přemýšlet přemýšlím den co den, ale nyní není chvíle, eh, eh, eh, abychom o tom hovořili. Kromě toho konstatování, že zatím pokračujeme tak, jak dosud. Vědci k nám přicházejí i ze Spojeného království a jsou vítáni, ale určitě ta situace je velmi, velmi obtížná. Pane Henkle, to je pravda. Patriot Marisa Matiešo. I'll go uh, uh, now a little bit in. A dále kolegyně z Portugalska které odpovím v portugalštině a pak se opět vrátím do angličtiny. Vážený pane, paní poslankyně, vaše otázky byly velmi uh, přiléhavé. u problému, o problema, uh, Teď eh, k problémům, které jste zmiňoval. Zajímalo by mne, eh, nebo vy jste se ptal, jakou pozici mají malé střední podniky, jak se vyhnout tomu, že naše programy eh, budou vždy využívat ti stejní, ty velké podniky. Mým úkolem je zajistit, aby program Horizont 2020 se dostal také k těm, kteří ten program neznají a aby prostě z toho neprofitovali vždy ti stejní. My bychom chtěli inovativního ducha podporovat a také doufáme, že budeme moci e, přitáhnout stále více malých a středních podniků, nebo někdy i těch e, velmi malých, které se zatím snaží zorientovat v tom velice e, komplikovaném systému. A to teď vede k tomu, že oni se neodvažují oslovit ty osoby, které jsou odpovědné za programy. Takže podle nás by rozhodně bylo dobré malým a středním podnikům pomoci. O to žádala také paní eh, Matias. Ptali jste se, ptala jste se, jaké jsou slabiny a silné stránky eh, toho programu. Ptala jste se, jak spolu bude souviset EIT a Junckerův plán. Můžeme si to představit eh, jako takovou zahrádku. Máte tam všechny rostliny, máme EIT, máme Junckerův plán a všechny, všechny další nástroje, které jsou k dispozici. To všechno máme. A teď ten, uh, rad, eh, tu radu inovací si představte jako nějakou strukturu zastřešující, pod kterou se to všechno bude nacházet. Bude to vlastně takový amalgam spojení těch existujících nástrojů a věcí, které máme. Takže z toho důvodu chceme vytvořit tu eh, radu pro inovace, chceme podpořit na základě toho další inovace. Teď přecházím do angličtiny. The financing. In odpověď eh, na otázku pana Boreliho. Dostávám se tím pádem do jiného tématu, než eh, o jakém hovoříme. Jednak eh, pokud jde o excelenci, to znamená, jak vytvořit více synergii se strukturálními fondy. A tady je vaše země vynikajícím příkladem excelence a horizontu 2020. V tom si vede Itálie velmi dobře. A za druhé, fondy. Vy jste se zmínil o 500 eh, milionech ve vaší otázce a my bychom právě chtěli vytvořit ty fondy eh, na základě toho, že dnes není obtížné vytvořit eh, nebo založit společnost, ale ehm, udržet ji v chodu a e, propojit e, právě e, financování a podporu těchto podniků i soukromými finančními prostředky a prostředky z kapitálových trhů je skvělý nápad. Tady s vámi skutečně souhlasím. A pak pan Jean-Luc Schaffhauser. Je to takhle dobře? Dobře, takže teď přejdu do francouzštiny, abych odpověděl vám. Pokud je o skladování údajů, O to nás žádají eh, evropští vědci. Za prvé si musíme položit otázku, proč. Žádají nás o to z toho důvodu, že vidí, že my tady v Evropě nemáme k dispozici zároveň tunda technologie a služby. Oni prostě někdy neví, kam ty své informace dát, eh, nemají je kde uskladnit a z toho důvodu je uskladní někde jinde ve světě, v Číně, ve Spojených státech a tak dále. Takže toto je vlastně taková naše povinnost. Musíme pro naše vědce vytvořit takovou kapacitu, možnost, aby oni zůstali a ty jejich údaje tady v Evropě. A já vám mimochodem děkuji za tu otázku, protože já jsem to eh, na začátku říkal, ale zdá se, že ne dost jasně. Chtěl jsem uvést, že technologie je samozřejmě nutná podmínka, ale nedostatečná podmínka, tak jsem to myslel. Je samozřejmě e, nutné mít k dispozici skvělé technologie, ale to samo o sobě nestačí. Musíme k tomu mít ještě i služby. Musíme zjistit, jak všechny ty údaje e, zpracovávat. Protože teď se zabýváme tím, jak údaje zpracovávat, když Zároveň 90% veškerých údajů na světě bylo vytvořeno za poslední dva roky, takže vidíte eh, sami, že je to opravdu něco výjimečného, když se snažíme toto zohlednit. Na jedné straně tedy musíme technologie, které jsou lepší než eh, technologie zbytku světa, ale s tím musí jít eh, ruku v ruce také služby. A potom jste položil další otázku, na kterou jsem chtěl zareagovat a vysvětlit vám zkušenost, kterou tady mám. To byly dvě věci. Jednak otevřenost, otevřený přístup a za druhé diversita, rozmanitost. My dnes máme důkazy o tom, že otevřený přístup eh, vytváří nové hodnoty. Já jsem dlouho uváděl ten stejný příklad týkající se eh, projektu Lidský genom. Investovali jsme do toho z veřejných zdrojů asi 3 miliardy a díky tomu jsme vytvořili více než 300 tisíc eh, nových pracovních míst a mělo to více než 800 miliard ekonomický dopad. Jak jistě víte, já jsem pracoval v Heidelbergu, v informačním centru a ti eh, provedli výpočet. Zjistili, že když otevřeme údaje, zajistíme otevřený přístup, tak to bude představovat více než 1,2 miliard eur za rok, že takovou to hodnotu to vygeneruje za rok. A to je z toho důvodu, že teď prostě v této fázi dnes musíme sdílet informace, ale zároveň chránit eh, nápady a myšlenky. Ta vaše otázka je samozřejmě relevantní. Jak zajistíme rozdíl mezi sdílením údajů na jedné straně, otevřeným přístupem a na druhé straně ochranou nových nápadů a myšlenek. Já samozřejmě naše myšlenky a nápady chci chránit, to je takový produkt, ale zároveň není možné vytvářet nové produkty, aniž budeme mít otevřený přístup a sdílet znalosti a zkušenosti informace. Takže to spolu souvisí, ale zároveň to musíme odlišovat. A potom rozmanitost, k tomu jste se vyjadřoval, a já musím říci, že tady pro Evropu je to důležité, díky rozmanitosti se můžeme odlišit. Rozmanitost kultur, náboženství, názoru na svět, to je v současné chvíli zásadní pro eh, vědecký pokrok a inovace. Já někdy říkám, že to je naše největší výhoda v Evropě. To je opravdu skvělé, že to tady máme. Díky tomu můžeme zajistit opravdu eh, vysokou úroveň inovací. Studovalo se to i vědecky, takže to jsem chtěl tady uvést, poznamenat, ale řadu z těch obav, které říkáte, sdílím, například ochranu údajů, komu patří ty údaje a tak dále. To jsou zásadní věci a odpověď na to zatím nemáme, takže rozhodně je důležité se tomu věnovat, snažit se zjistit, komu patří, jaké údaje, jak eh, na to reagovat. Ale sdílení znalostí, otevřený přístup, to neznamená, že nebudeme toto chránit. Vaše otázka se týká našeho světa, ale i tak trochu vědeckého světa. Uh, thank you very much, Děkuji mnohokrát, pane komisaře. Eh, máme nyní ještě 15 řečníků na eh, seznamu, eh, což znamená, že bohužel všichni ostatní, respektive každý z nich, nemám více než minutu. Chceme-li dát ještě příležitost panu komisaři, aby odpověděl. Takže to budou jednominutové projevy. Pan Zanona to jako první řečník. Děkuji vám, pane předsedo. I já děkuji panu komisaři za jeho zajímavý úvod. Položím otázku dostatečně jednoduchou, eh, kterou jsem již eh, položil, ale potřebuji přesnější odpověď. V prosinci 2014 devět mm, eh, členů Evropské unie jsou to státy eh, kolem Středozemního moře, Chorvatsko, Kypr, Itálie, Řecko, Malta, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko předložili návrh účasti Evropské unie v programu eh, partnerství pro výzkum inovací v oblasti Středomoří. Jmenuje se Prima a služby nebo útvary komise nyní provádějí evaluaci, evaluaci dopadů pro posouzení iniciativy. Bohužel nebo navzdory Mm, tomu ale komise e, má velké zdržení, pokud jde o vydání svého názoru a tím se vlastně oddálí celá iniciativa. E, e, zajímalo by mě tedy, jaké jsou aktuální informace ohledně procesu hodnocení tohoto, této iniciativy a projektu. Děkuji a nyní má slovo paní Castillo Vera. Muchas gracias, presidente. Pues también con la urgencia. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ano, mohu být stručná. Roadmap. Cestovní mapa pro aplikace nebo e, vývoj e, toho otevřeného vědeckého cloudu. To je opravdu velice naléhavé. Nevím teď e, už přesně, co jste řekl v září 2017 nebo něco podobného. Nevím, zda by to mohlo jít rychleji. Já si myslím, že ano, eh, protože čas letí a je to opravdu naléhavé. Mohu se připojit eh, k italským kolegům. Eh, čas opravdu tlačí. Komise musí předložit legislativní návrh. Jinak nebudeme moci dodržet eh, květen 2017. Eh, projekty eh, pak v rámci rámcového programu 2017 by se nemohly již zrealizovat, takže opravdu je to nutné. Kolega Soligno, prosím. do euro, i partilhamos a mesma alegria, pela abordagem... Děkuji. Je pravda, že jsme zvítězili v šampionátu v euro, ale Rád bych se vyjádřil k tomu přístupu z dola nahoru, abychom napomohli inovační společnosti. K tomu bych měl dvě otázky. Já jsem byl členem eh, vyšetřovací komise pro emise z automobilu a zjistili jsme, že tady existuje model platný, který nám dělá dost starosti. A chci se vás zeptat, podle vás by CSR eh, se nemohli zaměřit na tuto problematiku? protože se eh, organizují různé workshopy, setkání, což je samozřejmě skvělé, ale nemyslíte si, že by bylo dobré se na, toto, na problematiku emisí zaměřit eh, hned teď, protože emise mají samozřejmě negativní dopad také na veřejné zdraví. A potom poslední otázka. Zmiňoval jste Mezinárodní výzkumné centrum pro eh, klima, na Azorách. Jak to vidíte? Myslíte si, že by bylo možné tuto myšlenku konkretizovat? Děkuji. Děkuji. Děkuji. Tedy eh, nyní mám kolegu Eduarda Matena na seznamu, ale zdá se, že odešel, takže další kolega, řečník je pan Boni. Děkuji, pane komisaři, a blahopřeji vám eh, k prezentaci a vůbec eh, k úsilí aby Evropa Eh, a věda evropská byla mnohem inovativnější a odpovídala na výzvy. Domnívám se, že ta koncepce otevřené inovace a otevřeného vědeckého cloudu jsou stěžejní, ale hovoříme-li o otevřeném vědeckém cloudu, pak mm, se nabízí několik otázek. Za prvé, eh, jak rozvinout využití eh, každého údaju s ohledem na ochranu osobních dat, když se to týká osobních dat, dat tedy a mm, pokud jde o tu otevřenost, eh, jak to bude s volným pohybem dat v Evropě a za, dru, za druhé, eh, jak podpořit evropské vědce z každé země, aby spolupracovali s otevřeným vědeckým cloudem. To je stěžení pro budoucí úspěch a jako podporu potřebujeme eh, pro šíření informací a E, jaké výhody přinese použití toho otevřeného vědeckého cloudu a za poslední bod, jaké podmínky musí být splněny e, pro ten otevřený vědecký e, cloud. Musíme také být otevřenější, pokud jde o ochranu duševního vlastnictví. Děkuji. Děkuji, kolego. Nyní má slovo paní Pirinke, promiňte, pokud jsem eh, ne, nevyslovil dobře vaše jméno, paní Víring, a vítejte ve výboru ITRE, protože nás nahrazujete mm, kolegu Debakra, eh, další eh, člen vlády, původně z našeho výboru. Nevím, už sedm nebo osm, devět eh, poslanců od začátku mandátu přešlo do vlády. Takže i vy znáte svou budoucnost v jedné z vlád Evropského státu. Děkuji, máte slovo. Vážený pane komisaři, děkuji mnohokrát eh, za vaše slova. Já mám eh, dvě otázky. Vždycky se říká, že je to jednodušší eh, mít, dostat financování od EU pro malé střední podniky. Ovšem současně se využívají ty finanční prostředky. To ovšem není tak důležité. Ale chtěla bych se zeptat toto, jaká opatření Eh, učiníte proto, aby naše podniky byly inovativnější, aniž bychom museli být odkázáni na prostředky EU. Druhá otázka eh, je, eh, spočívá v tom, že USA jsou daleko inovativnější než Evropská unie. Jejich podniky jsou rychlejší, rychleji rostou a jakým způsobem můžeme zde spíše dosáhnout na finanční prostředky EU. Ovšem na druhé straně existuje také soukromý eh, takzvaný odvážný kapitál. Jaké návrhy, možnosti vidíte zde? A na závěr ještě bych chtěla poblahopřát k vítězství eh, mistrovství Evropy v fotbale. Děkuji. Bardzo dziękuję. E, panie komisarzu, jeśli patrzymy na... Děkuji mnohokrát. Pane komisaři, jestliže se podíváme na poživatele výhod Horizontu 2020, tak vidíme rozdělení zeměpisné. Máme staré a nové členské státy. Stejná propast se ukazuje u těch, kteří používají program NOTE. Nemáte z toho nějaké obavy, jaká opatření chcete učinit v tomto směru? A aby se také eh, ti znevýhodnění z těch zemí mohli toho zúčastnit. Děkuji, paní Sander, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Já jako e, francouzská bych chtěla i já poblahopřát e, k vašemu krásnému vítězství ve fotbale e, neděli večer. A teď bych vám, pane komisaři, chtěla položit jednu otázku, která se týká e, mezi Evropskou unii a Švýcarskem. Já Pocházím z východu Francie a tam vědecká komunita je samozřejmě velice úzce navázána na Švýcarsko. Jistě o tom něco víte, protože vy jste inauguroval Evropský kampus eh, ve Štrasburku před nějakou dobou, ale myslím, že nejsme jediní v Evropě, kdo má takto intenzivní eh, kontakty se Švýcarskem. Švýcarsko je tady opravdu velice důležitým partnerem a mám tedy následující otázku. Jak to vypadá se Švýcarskem, pokud jde o jejich účast na horizontu 2020? Vím, že v roce 2016 vyprší současný dokument, bude nutné podepsat eh, nový protokol a dojde k tomu? Nebo je možné, že i Brexit bude mít eh, vliv na dohodu, eh, kterou chceme uzavřít se Švýcarskem. Děkuji. Děkuji. Za prvé blahopřeji k neděli a musím eh, říci, že uboha, ubohý výkon eh, britských fotbalistů nebylo to nejhorší, co se stalo ve Velké Británii letos v létě ale alespoň reprezentovali Velkou Británii. Eh, takže eh, několik bodů. Eh, za prvé, hovoříte mnoho o inovaci a startupech, ale v podstatě z hlediska růstu zaměstnanosti je to také velmi důležité K tomu se ještě vrátím. Za druhé, skutečně vítám to, co jste řekl o zjednodušení, pokud jde o přístup k finanční podpoře, ale Eh, eh, rozdíly v podpoře grantu a půjček by eh, bylo zapotřebí proskoumat. Také chci podpořit komentáře pana Heilera a jeho srovnání s těhotenstvím. To se mi také líbilo. A dvě konkrétní věci k britské pozici. První, Eh, univerzitní eh, badatele eh, existuje lavina důkazů, že oni jsou skutečně nebo budou vyloučeni a bylo by dobře mít nebo vytvořit určitý mechanismus kooperace, zatímco ještě jsme v Evropské unii. A druhý bod, to je problém JETu ve vztahu k ITERu Eh, děkuji vám a eh, já vám blahopřeji k mm, vimledonskému vítězi, který eh, rovněž skvěle reprezentoval britské ostrovy. Všichni jsme sledovali ten zápas. Nyní má slovo pan Blanco López. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Mm, nedávno jsme eh, schválili různé zprávy z různých výborů a konstatoval jste, že tři roky uplynuly od eh, té doby, kdy se zahájil Horizont 2020 a bilance vypadá eh, dosti špatně. Malé střední podniky, jak to vypadá s jejich podporou v Evropě? Tyto podniky mají velké problémy, například mechanismus evaluace Malé střední podniky eh, neznají silné a slabé stránky tohoto systému. Ten, musí, ten se musí změnit, eh, protože míra úspěšnosti je pouze 6% a eh, pak roz, diferencovat mezi různými prostředky je obtížné a to vede k tomu, že tyto prostředky se nečerpají. Myslíte, že komise identifikovala tyto problémy a že by se mohly odstranit? Děkuji, kolego. A nyní má slovo pan Cabezon Ruiz. Paní Cabezon Ruiz. Děkuji, pane komisáři. Děkuji, pane předsedo. Dovolím si zmínit se o vědecké spolupráci v oblasti Středozemního moře. Byla to velice dobrá evropská iniciativa eh, v oblasti spolupráce pro vodu a eh, potravinářství. Eh, státy kolem Středozemního moře pokládají tuto iniciativu za velice důležitou. Říkají, že nyní je možné zkoumat také migraci nebo prostřednictví migrace a celý projekt nemusí být ohrožen Myslím, že voda a um, úspory vody jsou velice důležité. Ovšem, iniciativa je rozhodující právě v současné době a proto je uh, zde být opatrnými uh, do budoucna. Co se týče horizontu 2020, tak i zde bych vás chtěla požádat, uh, abyste našemu výboru vysvětlil, co máte v úmyslu, během jakého časového horizontu a kdy předložíte návrh. Děkuji. Paní Virkune, děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, je eh, hezké vás opět vidět. Vy když hovoříme o inovaci, je nutno zdůraznit eh, roli základního výzkumu, protože víme, že to je základ všech inovací. A samozřejmě investice do výzkumné e, infrastruktury jsou tež důležitou součástí základního výzkumu. Takže myslím, že tento evropský otevřený vědecký cloud je velmi důležitý, protože se stane důležitou součástí digitálního jednotného trhu a také e, ekonomiky poháněné daty. K tomu mám několik komentářů, snad ne tolik otázek, ale pan komisař může pak říct, zdali se mnou souhlasí. Pokud hodláme nyní zřídit tento nový otevřený vědecký cloud, tak je důležité, aby byl postaven na stávající infrastruktuře a také na kompetencích, které máme, abychom identifikovali nedostatky a řešili je, abychom zajistili interoperabilitu a také uživatelské služby. Takže není nutno vytvářet něco nového, ale stačí tedy využít stávajících kapacit infrastruktury a kompetencí. Dále, pokud je o model financování, pochopila jsem, že je to stále ještě otevřená otázka, jak ten cloud bude financován, ale jakmile nalezneme udržitelný model eh, financování, je nutno také objasnit eh, role a odpovědnosti. Pochopila jsem, že část financí bude pocházet od členských zemí a tudíž je důležité zajistit, aby národní nebo členské státy měly z toho určité výhody, ale bylo by zajímavé eh, slyšet trochu více o tom, jak můžeme využít stávajících infrastruktur a jaké modely financování se tady nabízejí. Děkuji. Děkuji vám. Pane kolego, eh, vy máte, myslím, pouze kratičku otázku na pana komisaře, takže pokud ano, máte možnost. Ano, děkuji. Pokud je o Brexit, myslím, že tady došlo eh, u pana Henkla trochu k nedorozumění. Říkal, že eh, Spojené království je čistý přispěvatel, což znamená, že platí více, než dostává. Ale eh, nebo vy jste zmiňoval, že by Spojené království mohlo využít článku 50 a mít potom dva roky na odchod. S horizontem 2020 se ovšem bude také prodlužovat stávající protokol a to se také z velké části týká Spojeného království. Takže mne by zajímalo z technického hlediska, jak realistické podle vás je to, že bude dodržen ten dvouletý časový horizont. Je tam totiž celá řada dalších záležitostí, které jsou naléhavé a není možné čekat, než se to vyřeší na základě článku 50. Děkuji. Děkuji vám. Pokud bych ještě mohl doplnit něco, pane komisaři, a tím ukončit eh, kolečko, diskuz, eh, kolečko otázek. Pokud je o ECR, Evropská rada pro výzkum, tak my jsme nevytvářeli žádnou novou instituci. Pouze, pouze jsme financovali základní výzkum a u rámcového programu 6 jsme nic takového neměli. V FP7 se to teprve začalo dělat. A u vědeckých institucí to bylo velice zajímavé, protože veškerý výzkum eh, probíhal v rámci institucí a netýkalo se to zase tak veliké skupiny e, osob ECR. Tam byla pouze malá skupinka osob a přesto to představovalo e, obrovskou výhodu pro evropský výzkum. A EIT, ten technologický institut a inovativní institut, tam jsme také nevytvářeli nic nového, žádnou novou instituci. Spíše to byl takový networking, tedy propojení eh, se stávajícími institucemi, takže myslím, že v konečném důsledku to bylo zajímavé pro všechny, všechny, kteří se zapojili do této ehm, iniciativy společně s tímto velkým odvětvím. A stejnou otázku bych měl mm, k EIC. Pochopil jsem to tak, že se zase nebude jednat o žádnou novou instituci, že nebudete, ehm, nebude existovat žádná budova, ve které se usídlí EIC, Spíše by mě zajímal rozpočet. Jak to bude s rozpočtem eh, na EIC? Zeptám se velice jednoduše. Je totiž možné na to vyhradit prostředky, ovšem rozpočet EIC by měl nějakým způsobem pomoci stávajícím institucím v tom, aby se staly efektivnější, tak jako tomu bylo u ECE eh, e a EIT. Takže nešli jsme samozřejmě proti existujícím institucím ani eh, evropskému průmyslovému odvětví, naopak jsme jim pomohli. Mám tedy tuto konkrétní otázku. Financování. Možná nebude se plánovat žádné financování, ale pokud se to financovat bude, tak jak chcete zajistit, aby se EIC nestala konkurentem všem ostatním institucím, které se věnují výzkumu? Děkuji. Very good, miss. Skvělé, pane předsedo. Začnu vaší otázkou. Vy jste předseda a potom eh, přistoupím k ostatním otázkám. Vy jste zmiňoval věc, která je extrémně důležitá. Zmiňoval jste podporu evropského e, výzkumu a také tu značku, kterou ECR vytvořilo, což je skvělé. Myslím, že i u EIC eh, e musíme vytvořit něco podobného, nějakou značku, takové povědomí o inovacích, Prostě u výzkumu eh, to bylo provedeno skvěle, s tím souhlasím a podobně bychom měli postupovat i teď. Od samého začátku ale šlo o následující. EIC, ta Rada inovací, je věc, kterou bychom mohli podnikat i bez rozpočtu. Pokud eh, se prokáže, že něco podobného funguje i bez rozpočtu, tak eh, to bude znamenat, že ten nápad je skvělý. Pokud bychom nakonec museli vyčleníte nějaké prostředky k tomu, abych se to opravdu zrealizovalo, tak to zase tak skvělé nebude. Prozatím je to takto. To, co teď eh, to, co zmiňuji a e, bude to potřebovat určité financování, tak to je vytvoření té poradní skupiny, ale to opravdu je pouze malé, malá částka. A zvláště jde tedy o to, abychom e, měnili způsob postupu, než abychom e, vyhrazovali nějaké prostředky. V budoucnu potom uvidíme, jak se to všechno vyvinulo, uvidíme, zda v budoucnu se na to vyčlenovat něco bude, ale teď pouze jde spíše o změny. Netýká se to nějak rozpočtu, neplánuje se na to vyhrazovat nějaké finanční prostředky, alespoň teď. Když ovšem dáme dohromady všechny prostředky, které máme k dispozici, to zrychlení eh, inovací a výzkum a tak dále, tak vidíte, že jsou do toho vloženy už tak jako tak velké prostředky. Ale je i na vás, na parlamentu, abyste mi k tomu poskytli další podněty. Teď to vypadá tak, že je to dobrá eh, myšlenka, dobrý nápad i bez financí, ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Potom ještě několik dalších otázek, které padly. Jak dlouhý mám eh, čas na odpověď? 10 minut? Dobře, skvěle. To, abych nepřesáhl čas. Nejprve pan Zanonáto. Otázka Primy. Projekt eh, Primy. Na to se ptal pan Zanonáto, ale také paní Castillo Vera a paní Soledad Cabeson, která sedí tam. Všichni víte, že já tento projekt eh, velmi podporuji, jsem jeho velkým zastáncem. Osobně jsem se do toho zapojil, je to velmi důležitý projekt. Prima. Takže teď končíme posouzení dopadů tohoto projektu. Věnuje se tomu celá skupina lidí v našem generálním ředitelství, zpracovávají to posouzení dopadu. E, byla uspořádána kontrolní rada na úrovni generálního ředitele, to znamená, člověk, který měl obhájit ten projekt, byl samotný generální ředitel, takže skvělým způsobem byly zapojeny všechny úrovně. Potom v létě se spustí eh, konzultace mezi různými útvary, v eh, září, říjnu eh, by se tomu měli věnovat na kolegiu, tak se to alespoň plánuje a parlament ráda potom spustí legislativní proces. Prozatím k tomu nemohu nic dalšího uvést, protože ten proces běží a profesně se k tomu nemohu blíže vyjadřovat. Ale pouze říkám, že je to podle mne extrémně důležitý eh, projekt, zvláště zaměřený na eh, potraviny a vodu. A místo toho, abych mluvil o primě, o prima, eh, mě někdy napadají to, že se to týká potravin a vody ve Středomoří, protože někdy, když hovoříme naším žargonem, tak lidé neví, o co se přesně jedná, ale tady opravdu to bude mít obrovské dopady a bude to velmi důležité. Dále paní Castillovera Vy jste se ptala na Nuven a to, že bychom měli zrychlit celý ten proces. S tím plně souhlasím. Týká se to tedy všech eh, vědců v Evropě? Pro všechny je to velice důležité. Já si myslím, že výzkumníci požadují také jednoznačně ve všech zemích, aby tento cloud se velice rychle Eh, dostavil a myslím si, že to bude dobré to uskutečnit. Já se eh, to zasadím, aby ten projekt eh, pokročil velice rychle ku předu, ale musí být dodrženy určité hodnoty. Suas as palavras, como sabe, em relação aos, às emissões. Děkuji, potom další kolega. Když hovoříme o e, toxických látkách, tak já se nemohu eh, vyjadřovat za CSR, tedy to společné výzkumné centrum. To nespadá pod eh, můj rozsah kompetencí. Ovšem na pracovní skupině vědecké rady, tam se tomu věnujeme, zabýváme se emisemi a jsou tam zastoupení experti na tuto problematiku. Byla to mimochodem jedna z prvních aktivit, která byla spuštěná na toto téma a my se rozhodně s vámi chceme už od samého začátku spojit a pracovat na tom. Vědecké rady pomáhají kolegiu komisařů, my se e, na ně obracíme, věnovali jsme se společně s nimi například Azorám. Už jsem o tom hovořil e, i s vámi osobně. Projednal jsem to také s příslušným portugalským ministrem. Vím, že americké eh, orgány se rozhodly, že opustí vojenskou základnu na Azorách, ale jistě chápete, že k takovému tu projektu na takovémto projektu se Horizont 2020 eh, eh, může zapojit, ale uvidíme a to na základě také informací, které dostaneme od vás. Potom další otázka nebo komentář od pana Myšla Bonyho. Vy jste poukazoval na zapojení evropských vědců Eh, do cloudu, evropský cloud. Ano, je to věc, která musí vycházet z dola, přístup z dola nahoru, to opravdu věci chtějí. A když se podíváme na budoucnost, budeme se snažit spojit se všemi zúčastněnými stranami a zjistit, jaký přesně typ služeb potřebují, pokud je o eh, vytěžování údajů z textu. Takže váš komentář byl opravdu relevantní. Potom paní Věrnik, vítám vás. Vítám vás a přeji vám uh, hodně úspěchů v práci. Ptala jste se mne na rizikový kapitál. My se teď zabýváme tím, že bychom měli vytvořit pro Evropu tzv. fond fondů. To je taková iniciativa, která se bude lišit od těch předchozích iniciativ. Eh, bude tam součástí také soukromé financování, veřejné financování tam bude menšinové a potom tam bude také soukromé řízení. A my bychom chtěli, aby to bylo 500 eh, milionů až 1 miliarda, ale ty soukromé prostředky budou muset eh, přicházet sami a my to potom budeme muset nějak eh, amplifikovat nebo navýšit. Vy jste se mne tedy na to ptala a já doufám, že budeme mít eh, v budoucnu možnost se na toto téma ještě bavit. Jak například snížit překážky vyplývající z právní úpravy, jak toto provést v praxi. Je to velice důležité i pro nás a budeme muset vycházet také z nizozemské zkušenosti, kterou máme v této věci. Rozhodně to tedy bude, nebo bylo velice důležité, důležitá poznámka. Dále paní Libaksen, omlouvám se, zda vyslovuji vaše jméno špatně. Vy víte, jak velký význam eh, já přikládám vytváření kontaktů. Samozřejmě chtěl bych v této věci dělat ještě více. zapojit do toho více eh, například strukturální fondy. Pomocí toho bychom mohli také vytvořit eh, lepší synergie nebo větší strategie. Projednám to ještě s kolegyní. Teď mi dochází už trochu čas. Padla další otázka od paní Sander, která se ptala na Švýcarsko. Vám bych řekl, že i tady je eh, iniciativa na švýcarské straně. Já samozřejmě považuji švýcarskou vědu a výzkum za vynikající. Máme tam dnes EPFL, eh, v Lozán, potom eh, výzkumný centrum v Zürichu. To jsou instituce, které jsou celosvětově známy. Ale podle mne to bude také záviset na tom, co eh, se píšeme a odsouhlasíme se švýcarskými orgány a je nutné, aby oni trochu pokročili kupředu, aby eh, přistoupili k ratifikaci a celý ten proces eh, urychlili. Doufám, že se tak stane, abychom i nadále mohli na švýcarskou vědu a výzkum spolehat, protože ti jsou opravdu velice důležití. Potom eh, položila otázku paní Moody. Týkalo se to Spojeného království. Já doufám, A mimochodem eh, brzy pojedu do Manchesteru, abych se tam vyjádřil a Spojenému království řekl, jaká je situace. Vy samozřejmě máte určité povinnosti eh, a práva a vědecká komunita, vědecká obec by se měla i nadále vyvíjet, navzdory tomu, jaká je situace. Takže teď nechci zacházet do nějakých spekulací, to, že by byli britští věci vyloučeni. Chci vás ujistit, že mým cílem eh, je to, aby se něco podobného nestalo. Hovořil jsem o tom s ministrem Johnsonem a ten mi sdělil, že to vypadá, že se podobné případy vyskytují, takže bych chtěl eh, opravdu konkrétní důkazy, důkazy, které by to mohly podložit. Spojím se s vámi a osobně se budu snažit eh, všechny ujistit, že k tomuto problému nedojde. Teď ještě velice stručně ke dvěma nebo třem dalším věcem. Pan Blanco López, ten se mě ptal na malé střední podniky. La, idea del Centro Europeo de Innovación, esta idea de cambiar un... Myslím, že jsme zde co se změnili a to souvisí s tím, že musíme změnit evaluaci. Eh, musíme to udělat přímo vždy s tím středním a malým podnikem, eh, tu evaluaci, protože tam je důležitý management u takového malého podniku. Eh, je to důležité pro změnu postupu, eh, aby to bylo proveditelné tak, jak si to představit. Paní Kapese Luis, vám také mohu odpovědět španělsky. Co se týče toho časového plánu, tak to jsem již popsal, jak bychom chtěli pokračovat do roku 2017 s konzultacemi. A potom budou předloženy také informace z členských států. Děkuji mnohokrát také za vaše e, kompetence v této oblasti. Již jsme o tomto tématu hovořili a doufáme, že do roku, konce roku 2017 budeme moci všechny tyto informace schrnout a mm, pak eh, budoucí sdělení komise eh, bude samozřejmě zohledňovat také toto prozatímní hodnocení. Paní Doka. Um, in... Vy jste se ptala na infrastrukturu a interoperabilitu. A ještě otázka pana Elena, to je také velice důležitá věc. Bude to záviset na Spojeném království. Já budu samozřejmě e, připraven v noci ve dne pracovat na tom, abychom to vyřešili, ale E, otázka týkající se Euratom, to je zásadní věc. Nicméně já jsem tady e, k dispozici 24 hodin denně, bude to pro nás obrovský objem práce, ale budeme se snažit na to odpovědět. A na otázky pana předsedy už jsem odpověděla jako první. Ano, je to procesní záležitost. Já jsem komisi ještě před eh, létem položil pět otázek eh, k otevřenému přístupu ve vědě a útvary komise mě sdělili, že k tomu neexistuje žádné pravidlo, že členové mají prostě právo položit pět písemných otázek. Je to takové skryté pravidlo, protože v minulosti jsem kladl více otázek, takže teď bych se chtěl, nebo chtěl bych poprosit eh, pana předsedu, aby se k tomu vyjádřil správního hlediska je to totiž eh, obrovské snížení eh, počtu otázek. Já jsem nezaznamenal žádné formální rozhodnutí ze strany předsedy snížit eh, tímto způsobem počet otázek. Podle mě je to důležitá věc a nemělo by se neměla by o tom jednodu, neměla by o tom rozhodovat administrativa. Můžete nás prosím tedy o tomto podrobně informovat? Máme opravdu uh, omezený počet písemných otázek, které můžeme položit. My totiž uh, máme právo klást otázky, takže kolik jich přesně je. A dále bych chtěl eh, poděkovat za překlady a přeji vám eh, krásné léto. Děkuji. K tomu bych uvedl, že se na to zaměřím. Vyšetřím to. Je to velice důležitá věc. Musíme vědět eh, přesně, jaká je situace, takže ano, zaměřím se na to. Pane komisaři, velice vám děkuji. Děkuji za vaši účast. Budeme se těšit eh, na vaši příští návštěvu. Doufám, že jich bude ještě hodně do konce tohoto mandátu. A doufám, že si užijete léto. Že budete občas eh, také hrát fotbal i s dětmi. Máte eh, kluky nebo dívky? Jednoho kluka a dvě děvčátka, takže vám přeji každopádně krásné léto a všem děkuji za účast na zasedání. Děkuji. Dear colleagues, three o'clock in... kolegové, sejdeme se ve tři hodiny odpoledne a čeká nás poslední, dna, poslední část e, zasedání. Takže poslední část ve tři hodiny odpoledne všechny zvu. Na začátku e, pohovoří slovenský minister, takže uvidíme se za dvě a půl hodiny.